Dear colleagues, uh, good morning, and I'm just going to... Tak vážení kolegové, dobré ráno. Já přejdu rovnou k sdělením předsedy, než si sednete. Za prvé, jazykový režim. Dnes ráno nemáme tlumočení do malštiny, chorvačtiny a irštiny. A nyní ke schválení doporučení koordinátorů. Máme tu pár nominací na zpravodaje Pan Lenars z EPP byl jmenován zpravodajem pro e, návrh na e, interoperabilitu. E, pan Naď z EPP byl jmenován zpravodajem zprávy z vlastní iniciativy minimální standardy pro menšiny v Evropské unii a pan Melo z EPP byl jmenován zpravodajem k druhé polovině zprávy o interoperabilitě. Schvaluje výbor tato doporučení koordinátorů? Ano, jsou schváleny. Pak připomínám, že v 10.30 máme elektronické hlasování výboru Libe, tak si prosím přineste elektronické hlasovací karty. Tak kolegové, já tu eh, velice vítám své dva spolupředsedy, eh, paní McEwen z výboru DEVE a pana McAllistra z výboru AFET. Tohle je společná rozpa, rozprava výborů Libe a FED a DEVE na velice důležité téma, kterým je globální kompakt bezpečné, řádné a pravidelné migrace. A velice rád také vítám zvláštního hosta, ředitele Mezinárodní organizace pro migraci, paní Michelle Klein Solomon. Děkuji, že jste dnes ve čtvrtek dopoledne zavítali na tuto debatu naš, našich tří výborů. Vážení kolegové, tato debata o globálním kompaktu e, má už svou historii. Já bych chtěl stručně shrnout, co vlastně dnes ráno budeme dělat. Zástupci ESVČ, e e, komise a bulharského předsednictví jsou také přítomni v sále a mohou vstoupit do debaty. A kromě toho tu dnes máme zástupce mexického velvyslanectví, protože Mexiko je jedním z kofacilitátorů globálního kompaktu. A tento bod se týká následných kroků po New Yorkské deklaraci, přijaté valným schromážděním OSN na samitu v roce 2016, podle kterého mají být přijaty dva globální kompakty v roce 2018, jeden o uprchlících a jeden o migraci. Eh, naše tři výbory věnují tomuto procesu značnou pozornost, protože v tomto rámci už eh, jsou pravidelně pořádány schůze na toto téma. Vzhledem k tomu, jak důležité je celé téma migrace, v diskuzi jistě zazní proč. A eh, od koho bychom se to dozvěděli lépe než od našeho hosta, od paní ředitelky Mezinárodní organizace pro migraci, paní eh, Michelle Klein Solomon, která vede o ION po summitu s OSN v roce 2016 a zabývá se velkými pohyby uprchlíků, migrantů a plánováním, eh, plánovaným rozvojem globálního kompaktu. Má za sebou dlouhou kariéru v řadě politických eh, oblastí a je jednou z předních světových odbornic na toto téma. Ještě než dám Michel slovo, předám slovo Davidu McAllisterovi, předsedovi výboru AFED, aby také pronesl pár slov úvodem. Měl bych také zmínit, že na závěr pronese pár slov paní Linda McEwen, předsedkyně výboru pro rozvoj. Takže Davide, prosím, chceš-li říct pár slov? Děkuji Klodu Moraesovi Dobré ráno, vážení kolegové. Také z mé strany. Já vítám tuto příležitost eh, ke společné debatě tří výborů o globálním kompaktu migrace. Víme, že migrace je globální jev, který eh, je širší než kompetence jakéhokoliv jednotlivého výboru, takže je důležité, abychom v parlamentu spojili síly. Evropský parlament věří, že globální kompakt o migraci je správným krokem a doufá ve vyvážený a ambiciózní výsledek. Očekáváme, že vůči roli bude hrát EU a členské státy v zacházejících mezivládních vyjednáváních. Chtěl bych vám také připomenout, že Evropský parlament velice pozorně sleduje celý proces, počínaje e, summitem OSN o uprchlících a migrantech v roce 2016 a loňskými konzultacemi a rekapitulačními aktivitami. Budeme, úzce sled, budeme pozorně sledovat mezivládní vyjednávání, která mají začít v tomto měsíci po e, představení e, Zero Draftu v nejbližších dnech. Eh, proto jsem rád, že dnes budeme diskutovat s paní Klein Solomon o globálním kompaktu a dávám slovo zpátky Klodovi. Děkuji moc krát všem třem předsedům. Eh, je pro mě velkým potěšením zde dnes s vámi být a chtěla bych poděkovat především tedy kolegům z Evropského parlamentu eh, za laskavé pozvání na toto zasedání. Momentálně jsme ve velice důležitém okamžiku evropských i celosvětových úvah o migraci. Já bych chtěl předat omluvy eh, generálního ředitele Williama Lejce, který doufal, že tu bude moci být osobně eh, ztráty životů migrantů a uprchlíků, ke kterým došlo ve středozemním moři i jinde, vzbudily závažné otázky ohledně adekvátnosti národních i mezinárodních systémů eh, týkajících se eh, mobility osob. Eh, všem je nám jasné, že je třeba kriticky přeskoumat naše přístupy, zamyslet se nad tím, co bychom mohli dělat jinak a co bychom mohli dělat lépe. To je otázka, kterou je třeba si pokládat na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni, a to zejména v rámci procesu zahájeným valným shromážděním, který má směřovat ke globálnímu kompaktu o bezpečné migraci. Podle názoru IOM globální kompakt dává lídrům jedinečnou příležitost chopit se zodpovědnosti, učinit správné rozhodnutí a zaujmout vyvážený přístup k politice migrace a přemýšlet nejen v krátkodobém volebním horizontu, ale spíše v horizontu dlouhodobých zájmů a cílů, kterých, kterých lze dosáhnout dosáhnout pouze spoluprací. Parlamenty a poslanci jasně sehrávají důležitou roli v čím dál globálnějším a mobilnějším světě. Ve světě, kde lidé čím dál častěji eh, cítí potřebu eh, pocitovat identitu eh, prostřednictvím zachování svých kulturních hodnot. Proto je důležité, aby váš hlas byl slyšet jak při práci na globálním kompaktu, tak potom kriticky při jeho implementaci. Eh, chtěla bych využít této příležitosti k tomu, abych se s vámi podělila o naše eh, obavy a o naše zájmy a o dlouhodobou a doufejme realistickou perspektivu. Soustředím se na tři eh, hlavní body. Především jsou to eh, důležité výzvy, kterým čelí celé mezinárodní společenství. Za druhé specifické kroky k rozvoji globálního kompaktu pro migraci. A za třetí je to eh, role poslanců při prosazování politik, které budou inteligentnější a férovější a humánější při zvládání migrace. Takže nejprve k těm výzvám. Chtěla bych zdůraznit tři. První z nich je výzva demografická. A tady stojí za zdůraznění, že demografické trendy mají zásadní dopad nejen na ekonomiky a společnosti dnešního světa, ale i dlouhodoběji. Domácí nabídka pracovní síly v rozvinutých zemích, zejména v Evropě, se snižuje. Oproti tomu v rozvojovém světě prognózy hovoří zcela opačně. V některých afrických státech například více než polovina populace je mladší 20 let. A podle prognóz Afrika bude brzy domovem 25% eh, světové populace, a to do roku 2050. Tato populační dynamika vede k velice obtížným politickým rozhodnutím. Migrace zcela jistě nebude nikdy jedinou odpovědí na eh, deficit eh, dovedností a práce. Není ale pochyb o tom, že migrace musí být součástí řešení. Za druhé je to výzva diverzity, rozmanitosti. Migrace má čím dál větší dopad na vnitřní služby složení společnosti. To znamená, že vláda se bude muset vypořádat se sílící náboženskou, etnickou a sociální rozmanitostí. Zvládat rozmanitost je těžké v kontextu toxických narrativů o migraci, které jsou převážně negativní a často špatně informované. Opakovaně se ukazuje, že migranti páchají méně trestných činů než domácí a přispívají eh, do státní kasy více více, než kolik z ní čerpají a posilují tvorbu pracovních míst, místo aby e, tlačili na platy směrem dolů. Takže musíme přeměnit veřejný diskurs na vyváženější a historicky přesnější narrativ pomocí otevřeného dialogu. A za druhé, e, ještě k diverzitě, musíme aktivně podporovat integraci migrantů. Efektivní integrace je zásadní, abychom zvládli rozmanitost, ale ta nenastane sama od sebe. Žádá si investici do všech sfér veřejného života, od škůl, od, od škol až po pracoviště, komunitní centra a tak dále. A třetí výzva, která často plní um, novinové titulky, to je výzva katastrof, které vedou k pohybu lidí. Počet mezinárodních migrantů v skutku eh, rapidně vzrostl za posledních 15 let o až 40 Je to ale jenom mírný nárůst, eh, pokud to srovnáme s celkovým procentem populace. Z 2,8 světové populace na 3,2 Před měsícem eh, OSN zveřejnila nový, nový odhad 258 milionů mezinárodních migrantů na světě. Z nich zhruba 20 milionů jsou uprchlíci podle odhadu, což je velice malé, ale důležité procento. Kromě toho je tu zhruba 40 milionů vnitřně vysídlených osob, tedy vysídlených v rámci své vlastní země. Výsledkem těchto smíšených masových toků, které obsahují i e, migranty, zranitelné osoby, e, pašované osoby, nedoprovázané děti, osoby bez státní příslušnosti e, a tak dále je důvodem k tomu, abychom měli politiku, která by si uvědomovala značná nebezpečí, včetně nebezpečí zneužívání ze strany eh, zločinců. A musíme si uvědomovat, že mnozí z těchto migrantů zaplatili eh, životem a mnozí jsou eh, pohřešovaní a nezdokumentovaní. Musíme chránit lidská práva všech osob, které migrují a musíme chránit ty nejzranitelnější. Ze zkušeností víme, že krátkodobá ad hoc opatření nefungují. Mezinárodní mezinárodní komunita by zareagovala nejefektivněji tak, že by vytvořila dlouhodobou e, všeobecnou politiku migrace, která by zohledňovala všechny aspekty lidské mobility a zohledňovala by všechny příčiny migrace, včetně čím dál sílejších dopadů likvidace životního prostředí klimatickými změnami a e, důsledky nucené a nepravidelné migrace a potřeby eh, pracovní migrace. Je třeba vytvořit legální migrační kanály, které by odpovídaly potřebám trhu práce i povinnosti eh, ochraňovat eh, osoby, které migrují. Tím bychom značně snížili rizika těch, kteří jinak používají nelegální kanály. Teď se přesunu ke globálnímu kompaktu pro migraci a tady mám dobrou zprávu. V září loňského roku eh, OSN svolala první summit hlav států eh, na téma migrantů a uprchlíků, eh, což vedlo k historické deklaraci, která hovoří za všechny státy OSN a volá po všeobecném přístupu k lidské mobilitě a předpokládá dva globální kompakty. Jeden o uprchlících a druhý e, o bezpečné a pravidelné a řádné migraci. Oba mají být přijaty v roce 2018. A včera e, byl zveřejněn první návrh e, globálního kompaktu o uprchlíků. Byl zveřejněn vysokým komisařem pro uprchlíky a jak už říkal pan spolupředseda, globální kompakt o migraci je proces vedený státy a příští týden eh, jako facilitátoři tohoto procesu Mexiko a Švýcarsku e, představí e, nulový koncept Zero Draft. Ten potom projde sérií vyjednávání každý měsíc v New Yorku od února do července. IOM se domnívá, že globální kompakt skýtá neocenitelnou příležitost mezinárodnímu společenství, která tak může pracovat na společné vizi světa, e, ve kterém migrace bude otázkou volby a nikoli zoufalé nutnosti a ve které práva migrantů budou během celého migračního cyklu, cyklu chráněna a ve kterém vlády budou moci eh, řídit migraci takovým způsobem, aby byla ku prospěchu eh, jak domovské společnosti, tak hostitelské společnosti, z čehož eh, poplynou značné výhody jak pro hostitelské země, tak pro země původu. A tím se dostávám ke třetímu, poslednímu bodu, což je úloha parlamentu a poslanců, tedy vás. Jsme přesvědčeni, že poslanci musí hovořit eh, hlasitě, jejich hlas musí být slyšet eh, v kontextu implementace globálního kompaktu. A já mám na vás takovou prozbu, abyste moudře využívali třech eh, schopností, kterou máte k dispozici jakožto poslanci. E, pokud jde o sílu politickou, tak e, vaše legislativní pravomoc e, z vás dělá první aktéry, nejvyšší aktéry ochrany migrantů, kteří mohou vytvořit vyvážený přístup k migraci. Přístup založený na právech migranta, v jehož středobodu je sám migrant, e, zajistí, aby byli migranti zahrnuti do relevantních národních akčních plánů a strategií, jako jsou e, plány na poskytování e, státního bydlení, nebo jako je strategie na boj proti rasismu a xenofobii, nebo sociální strategie, jako je přístup ke zdravotní péči a vzdělání. Žádáme evropské, i, eh, evropské poslance i poslance členských států, aby podpořili návrh IOM na zřízení systému víz pro zranitelné migranty, eh, pro ty, kteří nejsou způsobilí k mezinárodní ochraně, jakožto uprchlíci, ale kteří přesto mají určité potřeby ochrany a usilují o přístup eh, k, do členských států EU na základě lidských práv. Poslanci eh, mohou také utvářet přístup vlád k migraci a ovlivňovat její rozhodo- jejich rozhodování. Mnoho různých vlád a ministerstev má samozřejmě v kompetenci eh, migrační otázky a eh, nějaký izolovaný přístup kousek po kousku nebude stačit. Konkrétně dnes je na čase zahrnout migraci do implementace agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Evropská unie už se eh, zavázala ke globální strategii rozvoje evropské bezpečnostní a zahraniční politiky. Za druhé je to jaksi síla výmluvnosti, abych tak řekla. Můžete značným, značnou měrou změnit ten toxický tón diskurzu o migraci směrem k vyváženější, eh, historicky přesnější eh, perspektivě bohužel lidé často přebírají nezodpovědnou retoriku eh, nezodpovědných politiků a často podléhají negativním dojmům. A eh, úkolem vás, evropských politických lídrů, je připomínat občanům eh, převážně pozitivní příspěvek migrace k ekonomické i sociální dynamice a také potřebu politických reform, které by eh, byly ku prospěchu jak migrantům, tak domácím společenstvím. A třetí vaší silou je síla eh, peněženky neboli přidělování zdrojů. Tady dám jenom několik poměrně zjevných příkladů. Za prvé integrace a sociální politika. Jak jsem už zmínila, předtím ta si žádá investice do vítání nově příchozích. Totéž se týká přístupu k veřejným službám, zejména zdravotnictví, e, školství a sociálního zabezpečení. A konečně je to politika navracení, protože samozřejmě všichni víme, že vždycky více lidí bude chtít přístup, než kolik vlády e, budou chtít přijmout. A lidé musí dodržovat pravidla a proto bude třeba navracet osoby, které nebudou mít právo zůstat. I to je nutným aspektem migrační politiky. IOM bude podporovat e, dobrovolné navracení migrantů za e, asistence a e, bude pomáhat s úspěšnou reintegrací do domácí komunity, což bude prospěšné nejen pro udržitelnost navracení, ale také pro celou komunitu, do které se migranti budou vracet. E, konzultace o příštím víceletém finančním rámci jsou skvělou příležitostí k tomu, aby Evropská unie konkrétně realizovala e, adekvátnější finanční vybavení e, této ambiciózní agendy pro migraci. Evropský parlament může použít svou rozpočtovou pravomoc k tomu, aby zajistil adekvátní financování a koherentnost finančních nástrojů pro migrační politiku. Na závěr několik několik myšlenek, dámy a pánové. Migrace rozhodně jen tak nezmizí. A místo, abychom ji vnímali jako problém, který je třeba řešit, musíme se k ní postavit jako k lidské realitě, kterou je třeba nějak zvládnout. Vítáme e, jasné prohlášení e, Evropské unie, e, podle které migrace je ku prospěchu všem. To je zpráva, která hovoří o tom, že je třeba proměnit migraci v příležitost a že lidská mobilita je nedílnou součástí minulosti, přítomnosti i budoucnosti lidstva. Velice eh, si vážíme toho, že Evropská unie souhlasí s generálním eh, tajemníkem OSN, že IOM by měl hrát koordinační úlohu eh, v realizaci globálního kompaktu. Až se rozběhnou vyjednávání, tak budeme potřebovat odvážné kolektivní smýšlení a e, jasné kroky směrem k mezinárodnímu přístupu k migraci. IOM vyzývá Evropský parlament, aby zajistil, aby Evropská unie i členské státy prokázaly vůdčí úlohu ve vyjednávání, což by mělo vést v přijetí jednotného rámce společných principů, závazků a porozumění mezi členskými státy, co se týče všech aspektů migrace, zejména potom v souladu závazků eh, cílu udržitelného rozvoje 10.7 kterým je odpovědná migrace pomocí odpovědných a dobře naplánovaných migračních politik. IOM si velice váží vůdčí role Evropského parlamentu a můžeme s radostí oznámit, že za několik týdnů bude svolán další meziparlamentní výbor na toto téma, jakmile nulový koncept bude zveřejněn. A velice doufáme, že vy, poslanci Evropského parlamentu, budete v tomto historickém procesu hrát hlavní roli. Děkuji vám moc krát za váš čas a pozornost. Heinz Solomon and Děkuji moc. A děkuji především za to, že jste hovořila o roli parlamentu v tom procesu. To je pro nás připomínkou pro všechny tři výbory. Parlament byl zapojen do toho procesu od roku 2017, od toho samitu OSN a také v loňských konzultacích a budeme pečlivě sledovat ta mezivládní jednání, která mají začít později leto, tento měsíc po té prezentaci toho návrhu. A my se tomu velice věnujeme, proto zde všechny tři výbory dnes jsme. Nejprve ještě dva krátké vstupy jeden z Evropské služby pro vnější činnost a potom bulharské předsednictví. Takže nejprve Evropská služba pro vnější činnost. Krátký vstup, prosím. Ano, děkuji moc, pane předsedo. Bude to velmi stručné. Já chci zmínit jenom několik bodů, kde jsme poměrně aktivní jako Evropská služba pro vnější činnost společně s komisí a členskými státy po tom New Yorkském prohlášení z roku 2016 jsme velmi rádi, že členské státy mají společný přístup a společnou reakci na tuto velice vítanou deklaraci. Aktivně pracujeme s členskými státy, obzvláště s těmi předsednickými, v různých pracovních skupinách rady především co se týče pracovní skupiny na vysoké úrovni pro azyl a migraci, abychom vytvořili určitý seznam, přehled, inventuru toho, co už máme jako společné chápání mezi institucemi a členskými státy. Takže jsme vytvořili, nemůžu říct nějaké pokyny ze strany EU, ale určitý rámec, k čemu se již zavázali orgány a členské státy. Především jde o zajištění maximální transparence v přípravě těch jednání a je tam snaha dodržovat naše závazky. A také je tam konzistence mezi vnějším, vnitřními výzvami a vnějším rozměrem těch politik společenství. Nechci zacházet do podrobností, co všechno jsme dělali v té snaze nějak zprostředkovat jednání mezi členskými státy, ale bylo provedeno hodně v této oblasti společně se službami komise. Byli jsme velmi aktivní také ve spolupráci se třetími stranami. Eh, výsledky z Abidžanu, to se týče situace ohledně Libie. To není jenom teorie, ale opravdu se angažujeme i v praxi. A jsou zde opravdu velké kroky ze strany afrických států v tom, jak vyhodnocují tu situaci a vnímají ji. A velice podporujeme Mezinárodní organizaci pro migraci a to, co děláme společně s mezinárodním společenství a Afričany a Evropany, aby to všechno bylo nějak přeneseno do toho konečného tvaru toho globálního paktu, protože myslím, že jdeme správným směrem. Dostáváme se trochu z té klasické retoriky a snažíme se být pragmatičtí. Děkuji moc. Děkuji moc a nyní stručně bulharské předsednictví, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, vážení kolegové. Já bych vás chtěla stručně informovat o výsledcích jednání na neformální radě SVV 25. ledna v Sofii. Co se týče toho hlavního předmětu, byla tam účast paní Louise Harper. Při přípravách na tu radu jsme tu účast paní Arbor a to projednávání tématu s ministry vnitra a ministry odpovědnými pro migraci chápali jako něco, co je velmi prospěšné pro obě strany. Ona se mohla podělit s ministry se svými zjištěními a závěry, co se týče toho budoucího paktu. A mohla si vyslechnout stanoviska ministrů a mohli řešit různé konstruktivní prvky, které jsou vhodné pro budoucí jednání. Bohužel na poslední chvíli paní Arber se nemohla zúčastnit toho jednání. Nicméně to jednání proběhlo za účasti jiných externích hostů zastupce generálního ředitele eh, IOM, pan Volker Türk a paní Michelle Spindelegger. Předsednictví vytvořilo diskuzní dokument se třemi otázkami, co se týče obsahu a implementace globálního paktu. Ta diskuze byla konstruktivní a živá. Předcházely to různé projevy jednotlivých hostů, kde se hovořilo o těch hlavních principech toho paktu. Potřeba vyváženého dokumentu, hlavní role New Yorkské deklarace, význam mezinárodní spolupráce, pozitivní role migrace a potřeba konzistentního přístupu mezi těmi principy New Yorkské deklarace, globálního paktu pro migraci a vnitrostátními politikami v oblasti migrace. Bylo zdůrazněno, že EU je velmi důležitým hráčem a jedná jako velmi konstruktivní partner v té přípravné fázi. Ta následná diskuse vedla k obecnému konsenzu a k vzájemnému pochopení na těch hlavních principech, o nich jsem předtím hovořila. Přidaná hodnota toho paktu má být lepší řízení migračních toků, má to brát v úvahu zájmy všech členských států a je potřeba to založit na porozumění pro přístup založený na lidských právech se zvláštní pozorností ke zranitelným skupinám. Měla by být zdůra... Měly by být zdůrazněny ty hlavní příčiny migrace. Je potřeba přijímat odpovídající opatření pro zabraňování ilegální migraci a e, především co se týče pašování osob a převaděčství. Je potřeba zajistit spolupráci jednotlivých zemí v přijímání, zpětném přijímání svých vlastních občanů. Je třeba řešit také zapojení migrantů do společnosti. Je potřeba silná a odpovědná mezinárodní spolupráce, která by mohla usnadnit uplatňování těch závazků. Byla zde jednomyslná schoda, že EU má nadále hovořit jedním hlasem v té fázi vyjednávání. Cílem předsednictví je správně využít ten výsledek tohoto jednání v té nadcházející práci v Radě, co se týče pozice EU, tak aby to sloužilo EU a členským státům v těch nadcházejících jednáních v New Yorku. A s tímto bych vám chtěla poděkovat za pozornost. Děkuji moc. Ale nyní tedy se... No, takže já vás teď požádám, abyste se hlásili o slovo. Můžete se hlásit ze všech třech eh, výborů a začneme tak, jak se hlásili první členové. Ta první, paní Mexilon, teď asi eh, odešla na chvilku, nebo je tam. Tak ona si teď eh, zrovna hovoří s jiným kolegou. A ten další, kdo, ta další, kdo se hlásila, paní Sipl zde není nebo je. <clears throat> Dobře, takže paní Sargentini, prosím a zlepšit naši pověst. Ano, děkuji, pane předsedo, já jsem si neuvědomovala, že jsem hned druhá na seznamu řečníků. Já bych si nejprve chtěla e, omluvit paní Klein, Solomon, protože vidíte, že zde je taková určitá schizofrenní situace v Evropské unii. E, poslední slova zástupkyně bulharského předsednictví zněla tak, že, by, že bychom i nadále měli hovořit jedním hlasem v Evropské unii. Ale já si myslím, že možná jsme mluvili jedním hlasem v New Yorku, ale jinak eh, v rámci Rady pro spravedlnost a vnitro tam eh, ti ministři takto nehovoří jednotně. Všechno, co se děje okolo globálního paktu, už eh, od začátku všechno zapadá dobře do sebe. Eh, hovoří se o tom, že to je globální jev, že Evropa je zkrátka kontinent, kam míří e, imigrace a že je také důležitá spolupráce s těmi, kteří s námi chtějí eh, pracovat. Nicméně ty politické koncepce, které zavádějí jednotlivé členské státy, vlastně neodrážejí tato přesvědčení. Takže já bych chtěla položit otázky zejména směrem k bulharskému předsednictví. Jak máme skloubit to porozumění migrace jako určitého jevu a toho, že Evropa je toho součástí, jak to skloubit s těmi politickými koncepcemi, které máme na stole, například různá um, ty politiky znovu usidlování a tak dále. Je dost těžké, aby členské státy chápaly tyto věci. Jde o to, že se nemůže hovořit pouze o tom, že je tam nějaké maximum, že, že chceme vlastně stanovit nějaké maximum lidí, kteří se mohou znovu usídlit v Evropské unie, když vlastně některé členské státy nechtějí ani nějaké to minimum. A Eh, paní Klein Solomon hovoří třeba o možnosti evropských víz pro ty eh, zranitelné migranty, kteří se nekvalifikují pro statut eh, uprchlíka. Jak si to vlastně představuje, jak, jak, to, jak to míní? protože členské státy, je důležité přesvědčit členské státy, že vůbec i ti uprchlíci potřebují své místo a zde vlastně najednou v rámci toho globálního paktu budou mezi sebou soupeřit uprchlíci s migranty a přitom těch míst je málo, nebo těch zdrojů je e, nedostatek. E, děkuji, říká pan předseda. Požádám vás, abyste e, pokladali krátké otázky, jinak nestihneme hlasování 230. Není paní Lochpilar. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také paní Klein Zolomon za její vyjádření o New Yorku. Cílem je chránit práva migrantů a uprchlíků a posilovat je. A jak správně říkáte, evropská politika má v tom značný význam. Když se ale podíváme na evropskou politiku, tak vidíme, že se jednostranně soustředuje na potírání nelegálních příchozích a na redukci toku uprchlíků z třetích států, místo aby umožňovala bezpečnou a legální migraci. Už eh, několikrát to potvrdila i vysoká představitelka. Tak já se teď ptám vás, jaké prostředky a jaké možnosti vidíte k tomu, aby se tato politická orientace eh, změnila, aby skončila. Říkáte, že Evropská unie by měla převést vůdčí roli ve vyjednávání, ale s takovýmto přístupem to vidím jako poměrně těžké. Eh, druhá otázka je, že cíl cíl tohoto migračního kompaktu je také podporovat země, které přijímají mnoho uprchlíků a které mají vysoké počty uprchlíků. To je důležité, ale má to také za následek, že mnoho uprchlíků pobývá velice dlouho v táborech. Podle čísel z roku 2016 přes 5 milionů uprchlíků už jsou déle než 10 let v táboře, aniž by měli občanská práva a jakékoliv perspektivy. Takže jak eh, tuto situaci hodnotíte a jaké návrhy by mohly eh, z New Yorku přijít. Thank you. Ellie Schlein, please. Ellie Schlein, prosím. A děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych samozřejmě chtěla poděkovat paní Klein Solomon za její zprávu o tom, jak eh, to pokračuje tomto důležitém pokroku. Já jsem se také s několika kolegy zúčastnila toho prvního summitu v New Yorku, který se týkal také migrantů. A ty ambice tehdy byly eh, velice vysoké. Nicméně změny v geopolitické situaci si myslím, ty ambice ohrožují. Rovněž jsem se e, účastnila i schvalování e, rozvojových cílů tisíciletí a snažím se ty dvě věci skloubit, protože je jasné, že to navzájem na sebe odkazuje. Měli bychom si nepokojovat, protože, jak říkáte, e, je důležité jednak plnit cíle udržitelného rozvoje a zároveň chceme plnit cíle tohoto globálního paktu. Musím říci, že sdílím obavy mé kolegyně z Argentíny. Protože zde zatím ještě nehovoříme jediným hlasem. A pokud je to tak, tak se trošku obávám, co ten hlas říká, protože si nejsem jistá, zda říkáme eh, něco dobrého. Pokud budeme popírat realitu, pokud budeme stále popírat skutečná fakta. Eh, vy hovoříte o tom, že váš přístup je založený na faktech, na poznacích. Já bych rovněž chtěla, aby to bylo zde takto v Evropském parlamentu, ale ne vždy to tak je. Takže nesmíme ani popírat to, že migrace zde bude i nadále a že ty politické koncepce musí být zaměřeny na budoucnost. Navíc, pokud eh, navíc nebudeme dostatečně eh, důvěryhodní ani v New Yorku, ani na venek, pokud nebudeme schopni nejprve sami si vlastně zde v našich zemích eh, s tím poradit a ukázat. Eh, Takže já bych chtěla říci, že v našem výboru Libe i eh, tedy vlastně zde s námi i ta část DV, která na tom pracuje. Takže my teď pracujeme na reformě společného evropského azylového systému a v říjnu se nám podařilo schválit velice ambiciozní reformu dublinského nařízení, která má eh, v odpovědnosti eh, tento systém azylu v členských státech. Jasnou většinou jsme řekli, že migrace je výzva, je to společná evropská výzva, výzva pro celou Evropu a potřebujeme tedy celoevropské řešení. Byl to silný signál a je důležité, aby se bylo určité propojení v těchto výborech v Evropském parlamentu, abychom postoupili dále k tomu globálnímu paktu. Nicméně je zde otázka, jaký na to bude mít také dopad e, změna e, ve vládě USA. E, nedojde také k tomu, že nějaké další země začnou odcházet od toho jednacího stolu, v rám, o, kde se jedná o globální paktu. Děkuji nyní paní Sovko. Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní Sovko. děkuji nejprve za vynikající prezentaci. Já jsem přišla bohužel o trošičku později. Jsem členkou DV a také jsem navštívila v rámci různých misí určité oblasti, které byly postiženy eh, tou migrační krizi, kam přišel velký příliv eh, uprchlíků nebo migrantů. Chci se zeptat, já sama jsem byla vlastně 20 let uprchlicí během války bývalé Jugoslávy a je důležité si uvědomit, že v členských státech se dnes zvedá velká vlna populismu. Jak na to OSN chce zareagovat společně s Evropskou unii? Jak chce koordinovat jakousi veřejnou diplomacii a jak chce koordinovat pomoc? Protože Evropská unie je největším dárcem, největším, největší takovou pomocnou rukou v těch eh, různých krizích. Ale jak je to s naší veřejností? Rozumí tomu, co vlastně se děje, co, co děláme? Chtěla bych ještě jednou Eh, říci eh, OSN, že máme velký problém s komunikací vůči veřejnosti, eh, s tím, jak se jim snažíme vysvětlovat, jak, jak pomáhat, jak vlastně mm, se vyrovnávat s tou situací, která často se jedná o takové ty takzvaně zhroucené státy. To, ty věci, o kterých zde hovoříme, to jsou takové idealistické věci, ale nepomáhají opravdu konkrétně těm uprchlíkům. Děkuji, nyní Sylvie Guillaume. Děkuji za slovo. Chtěla bych nejprve poděkovat za tuto prezentaci. Mohu podpořit celou řadu věc, eh, komentářů, které zazněly, například to, co říkal Eli Schlein. Bylo zajímavé, když jste hovořila o jevu migrace, o tom, že se musíme vypořádat s těmi kořeny migrace a také s tím, jak na to vlastně, jak, jak komunikovat s veřejností, jak na to reaguje veřejnost. Když se řekne eh, bezpečná, organizovaná a legální migrace, to je takové velice citlivé téma, ehm, když to rezonuje na veřejnosti. Já si myslím, že bychom také měli začít hovořit o tom, že existuje násilí vůči migrantům, vůči uchazečům o azyl nebo vůči uprchlíkům. Ať už eh, pochází z jakékoliv země. Dochází zde ke snaze omezovat toto násilí vůči těmto skupinám, ale já se chci zeptat za prvé, co máme dělat, eh, abychom eh, opravdu výrazně snížili to násilí, které je pácháno vůči těmto skupinám obyvatel? A druhá otázka, kterou bych se chtěla ještě zeptat, zní takto. Nemyslíte si, že ten boj s násilím vůči migrantům a azylantům eh, bude mít eh, i určitý další efekt na to veřejné mínění? Nemyslíte si, že by bylo také dobré, aby se ty příslušné zúčastněné strany více zamyslely nad tímto tématem, aby se tomu více věnovaly společně s různými nevládními organizacemi a tak dále, abychom eh, skutečně pomohli těm, kteří trpí tímto násilím? Děkuji nyní Clear Moody, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat nejprve za úvodní prezentaci. Já eh, si myslím, že asi víte, že zde přesvědčujete do velké míry přesvědčené zde v tomto jednacím sále, eh, jak už jste zaznělo od mých kolegů nebo kolegyň. Máme problém s tím, jak o těchto věcech komunikovat s veřejností, jak vysvětlovat ty naše navrhované koncepce veřejnosti v našich členských státech. Jsou zde dvě věci, které jsou velice důležité. První věc, o které už jste hovořila ve své prezentaci, tam se jedná o tu demografickou výzvu, o demografii. To znamená, máme určité ekonomické důvody podporovat migraci do našich zemí. Pokud se třeba podíváme, jak to vypadá s penzijními fondy, s financováním penzijních fondů, takže to třeba je velice eh, silný důvod, že opravdu naše země potřebují, aby k nám přišli mladí lidé, kteří budou pracovat eh, v těch ekonomikách, protože jinak se to vlastně všechno stupňuje, bude to určitá časovaná bomba, která vybuchne později v těch našich zemích. Za druhé, Eh, je také další věc, která nám jako nějak moc nejde, je, je určitý emocionální apel na srdce našich občanů. Mm, nedaří se nám příliš jim vysvětlovat, proč vlastně bychom měli eh, tu migraci mm, jak si přijímat, než se jí více, než se jí stranit. A většinou v těch politických eh, diskurzech je to spíše o tom takové, že se toho vlastně všichni jaksi straní. Uh, Mm, já si myslím, že teď od vás žádám nějakou radu na nějaké osvědčené postupy v té komunikační politice. Jak, jak formulovat tu komunikační politiku, aby podporovala tyto migrační koncepce? A druhá část se týkala rovněž integrace, o tom jste také hovořila ve svém projevu. Děkuji nyní Roberto Mecola. Uh, omlouvám se, co se stalo na začátek. Já bych chtěla říct, že souhlasím do velké míry s mnoha komentáři, které jste zazněli. V Evropském parlamentu jsme často hlasitě uh, říkali, že musíme činit důležité kroky směrem vpřed. Je to určitý mandát, Nejprve byla určitá stabilní situace, pak byla najednou krizová situace a teď se ta situace relativně sklidnila, e, také tím, že je zde ta dohoda mezi Evropskou unii a Tureckem, která zatím trvá. Já se si však zeptat na takzvanou legální migraci. V situaci, kdy nečelíme nějaké té obrovské krizi, kdy každý den e, přijíždí na pobřeží Evropské unie obrovský počet uprchlíků, tak se musíme zamyslet nad určitými opatřeními, které nám umožní vést eh, důvěryhodnou migrační politiku. Já se souhlasím s paní Serčentýny. Když porovnáme Evropský parlament s radou, tak eh, tam je obrovský propastný rozdíl. Protože zde v Evropském parlamentu si uvědomujeme, že musíme přijmout eh, určitá opatření, že některý člověk musí mít Eh, přímo možnost dostat nějaké povolení vstupu, ne, aniž by se musel plavit a riskovat svůj život eh, na moři, aby se dostal na to území. A také bychom se měli podívat na členské státy, které eh, mají, které pomáhají těmto lidem um, jaké s tím mají zkušenosti, že, si, že, vlastně, že to třeba pomáhá i jejich pracovnímu trhu. Nicméně existují určité členské státy, které se na to vůbec nechtějí dívat jako na nějaká možná řešení. Samozřejmě členské státy mají svou odpovědnost. Proč s tím nesouhlasí? Jednak možná nemají žádné zkušenosti v historii, možná, že také i v, na svém území už teď hostí mnoho lidí, kteří teď sami potřebují mm, pomoc. Nicméně je důležité teď identifikovat třetí země, jejichž obyvatele pom- potřebují pomoc, protože jsou buď zranitelní, anebo zkrátka, pokud se podíváme na tu situaci v té zemi, tak zjistíme, že ti lidé zkrátka podle ženevských umluv mají nárok na určitou mezinárodní ochranu. A Neměli bychom čekat až na konec dalšího, až na konec našeho eh, funkčního mandátu, abychom si pak eh, nemuseli říkat, že se nám vlastně nepodařilo vůbec nic zde v tom udělat. Malin eh, děkuji vám. Už toho bylo řečeno hodně, eh, už o tom hovořili kolegové. Eh, jakožto zpravodajka pro znovu usidlování, pro návrh nařízení o znovu usidlování, musím říci, že v Evropském parlamentu podporujeme návrh, který by vedl k humanitárnímu systému na evropské úrovni. V našem stanovisku, pokud jde o různé legislativní e, návrhy, na kterých pracujeme, zdůrazňujeme, že Evropská unie má být globálním aktérem a zhostit se odpovědnosti za humanitární e, péči o migranty a uprchlíky a musím říci, že já si občas kladu otázku, respektive občas kladu otázku radě, která to nevidí úplně stejně a já přesně nevím, co k tomu rada řekne, nebo který hlas v radě bude slyšet nejhlasitěji. Ale my v Evropském parlamentu podporujeme eh, ambiciozní, humanitární a zodpovědný přístup k migrační a uprchlické politice a chceme být vašimi partnery v takovémto přístupu na globální úrovni. Je to také výzva pro radu, aby pomyslela na to, že spolu zákonodárci eh, zaujali stanovisko pro poněkud jiný přístup, než jaký má rada nyní. Je nesmírně důležité, aby to ve vyjednávání bylo zohledněno. Pak tu padla velice dobrá otázka, eh, jakým způsobem eh, bojovat proti násilí na migrantech, eh, jakým způsobem bránit ženská práva, ale především, jak si uvědomit, že tohle je šance pro Evropskou unii, šance pro členské státy naskočit do vlaku, který má jistý cíl, kterého musíme dosáhnout. Je to pro nás šance být aktivní, učit se a e, naskočit do toho rozjetého vlaku a nesnažit se ho nějakým způsobem brzdit. Děkuji vám. Děkuji, pan Bašír, prosím. Děkuji vám, e, pane předsedo. Děkuji moc krát za tu vynikající prezentaci paní Klein Solomon. E, chtěl bych zmínit dvě věci. Uprchlíci a migrace. Za prvé, já se zabývám návrhem o osobách ve státní přísluš, příslušnosti už několik let. Navštívil jsem Bangladeš a viděl jsem tam obrovské počty uprchlíků, kteří tam hledají útočiště a e, brzy e, pojedu také do Myanmaru. A chtěl bych upozornit na to, že na světě je 68 milionů těch pravých uprchlíků a mnoho z nich žije v zemi svého eh, narození nebo v sousední zemi. Jeden milion lidí se dostal před několika lety do Evropy, ale 67 milionů stále žije ve své rodné zemi nebo v sousedních zemích, jako je například Jordánsko, Libanon, Turecko, Pakistán a Bangladeš. Tyto země nesou obrovskou zátěž, musí vzdělávat tyto lidi, eh, dát uprchlíkům budoucnost, jsou to jejich budoucí občané, protože naprostá většina z nich se do své země nevrátí. Zůstanou uprchlíky v sousedních zemích. A jsou ohroženi zneužíváním, takže potřebují vzdělání, jsou zranitelní. Potřebují také práci, bydlení a integraci. Takže my, jakožto rozvinutější část světa, musíme těmto hostitelským zemím pomáhat. A k migraci bych chtěl říct, že můj otec přišel do Spojeného království ne jako uprchlík, ale jako ekonomický migrant. A měl šest dětí a všechny z nich mají svou firmu, mají vysoké vzdělání a významně přispívají do ekonomiky Velké Británie. A z těch milionů liber, které odvádí na daních, plyne značný příspěvek pro britskou ekonomiku. Mohu zmiňovat další příklady úspěšných migrantů. Sajid Javed, což je státní tajemník naší vlády, tak teď by byl možná dobrý čas skončit, říká předseda. Ano, já už končím, říká pan Bašír. Primátor Londýna Sadiq Khan. Zkrátka chci tím říct, že máte naprostou pravdu, že řízená migrace je velice důležitá. Tito lidé mají co nabídnout a velice správně zmiňujete demografické potřeby jako důvody, proč musíme přijímat migraci. Integrace je také velice důležitá a děkuji vám. Děkuji, pane Bašíre. Nyní Birgit Zippel, prosím. Není tu? Paní Zippel si povídá s paní z Argentiny. To je tak trošku symetrické. Reputace výboru Libe opět trpí. Pan Lobes Aquilar může. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji paní Klein Solomon eh, za její prezentaci. Měla byste vědět, že mnozí z nás tady vědí, co vy víte. Migrace není nic nového, není to krize, je to lidská dimenze, existovala vždy, vždycky existovat bude. Je na čase, aby členské státy Evropské unie, které ratifikovaly Lisabonskou smlouvu, která činí ze zvládání migrace evropskou záležitost se vším všudy a která činí z Evropského parlamentu zákonodárce v migračních otázkách a také v otázkách azylu a uprchlíků je potřeba, aby si plně uvědomili následky tohoto rozhodnutí. Znamená to, že máme šanci nejen na to, abychom zvládali migraci, aniž bychom se uchylovali k těm protimigrantským instinktům, k tomu negativnímu přístupu, který poznamenává celou politiku Evropské unie už deset let minimálně. To jsou přesně ty roky, po které je Lisabonská smlouva v platnosti. A jsou to přesně ty roky, eh, po které členské státy popírají Lisabonskou smlouvu, přestože ji ratifikovali. A to je to, co chci říct. Vy jste konkrétně zmínila důležitost legálních migračních kanálů, zejména pro ty, kteří potřebují humanitární pomoc jakéhokoliv typu nejenom eh, žadatelé o azyl, nejenom uprchlíci, ale také ti, kteří z humanitárních důvodů klepou na dveře Evropské unie. Protože pokud ti nedostanou legální eh, možnost tak to zkusí jakkoliv. Budou riskovat své vlastní životy, budou riskovat životy svých rodin, svých milovaných. A my se velice snažíme. Já jsem zpravodajem pro vízový kodex a snažíme se ze všech sil získat co nejvíc ze současného článku 25 vízového kodexu, který skýtá možnost omezené omezeného, územně omezeného vstupu na území Evropské unie. Eh, snažíme se eh, nějak dosáhnout humanitárních víz, ale blokují to členské státy. Takže prosím, obraťte se na členské státy, aby konečně pochopili, že pokud nebudou ochotny eh, připustit alespoň legální trasy, legální kanály, tak se tyhle diskuze budou opakovat pořád dokola a nikdy neskončí a neporozumíme plně následkům toho, že migrace je nyní evropskou záležitostí. Děkuji, velice silně jste se vyslovil pro humanitární víza a nyní je na řadě Ana Gomez, prosím. Paní Klein Solomon, nehrozí nebezpečí, že tenhle migrační kompakt eh, bude psaný politicky korektním jazykem, ale jinak bude zakrývat strašlivou realitu. Eh, odstraňování příčin. Eh, tento týden byli v Evropském parlamentu nigerijští zákonodárci, kteří eh, hovořili o tom, že v oblasti Boko Haram, odkud mnoho lidí utíká, jsou hlavními příčinami útěku zbraně, lehké zbraně, eh, nejenom ty, které necháme, necháváme šířit z Kadáfího arzenálu, ale nové zbraně, lehké střelné zbraně a podobní. I ozbrojená vozidla i ta se dají koupit v Evropě. A to jsou příčiny, proč lidé utíkají z této oblasti. Vezměme si Etiopii. To je země, kterou evropský daňový poplatník, poplat, eh, daňový poplatník podporuje eh, penězi, stejně jako americký a tak dále. A přitom tam vládne totalitní represivní režim. Mimochodem lidé demonstrují v ulicích a já doufám, že ten režim brzy padne. A platí se za to našimi penězi, ten jejich útlak. A tento útlak je příčinou toho, že mnoho mladých Etiopanů je mezi trpícími v Libii a po celé migrační trase. Můžu zmínit Niger. Tam jsme měli nedávno misi a víme, že tam se toho nedělá dost. Ani zdaleka neděláme dost s tím obrovským eh, problémem kterým je eh, neschopnost mladých eh, a nezaměstnanost mladých. Podívejme se na Libii. Nenalhává, nelžeme si do, do vlastní kapsy. Itálie platí libijské milice, zkrátka a řečeno. Evropská unie tam odvedla fantastickou práci, eh, nicméně UNHCR vůbec není formálně přítomný v Libii. Kolik je lidí, kteří řeší situaci v Libii? Opravdu to není tak, že provozujete eh, záchytné tábory, ve kterých dochází k mučení, anebo je nijak neovládáte, neřídíte a jenom se snažíte zachraňovat lidi a repatriovat je, pokud to jde. Takže opravdu si nelžeme do kapsy a není náhodou rolí OSN, aby nám řekla pravdu a konfrontovali naše vlády s jejich odpovědností, protože velice dobře víme, co se děje a není to eh, to, k čemu mělo vyjednávání sloužit. Tak mám tu ještě Cecil Kienge, Birgit, pokud bude chtít. Tak já teď nevím, jestli mě poslouchala. Takže Cecil, která je spolu s pravodajkou společně s paní Mecolou eh, k holistickému přístupu k migraci. Ještě někdo z Deve nebo Afetu nebo Libe, kdo ještě nemluvil? Potom tedy eh, pár slov na závěr od Lindy, předsedy, předsedkyně výboru DV a pak samozřejmě paní Klein Solomon. Takže ještě někoho jsem přeskočil? Ne. Tak. V tom případě Cecil bude poslední řečnicí. Děkuji, Klode. A chtěla bych poděkovat eh, paní Klein Solomon nejen za vynikající analýzu, ale také za to, že dala parlament do středu celého procesu. Podle mého názoru má parlament velice důležitou roli ve všech eh, souvisejících procesech. A nejinak eh, tomu bude u obnovování dohod v budoucnosti. Evropský parlament sehrává v migraci zásadní úlohu a já velice podporuji holistický přístup, o kterém už hovořil pan Moraes. Chystá se usnesení o holistickém přístupu a jak jste říkala ve své prezentaci, musíme se soustředit na jednotlivé aspekty tohoto velice širokého problému. Jsou to otázky, jako je pátrání a zachraňování, legální trasy, boj proti eh, pašerákům lidí, posilování vazeb se zeměmi původu, revize celého asilového balíčku. A to všechno, aby vznikla evropská integrační strategie. Jsou to výzvy, které jsou zásadní pro celou naši společnost a musíme se jim postavit společně. Dalším eh, klíčovým slovem je krize. Eh, já jsem ráda, že tu toto slovo padlo, protože to vypovídá o určité mentalitě. Musíme se vyhýbat krizím tím, že prosadíme náš diskurs, naši vizi a že budeme usilovat o střednědobá nebo dlouhodobá řešení, aniž bychom samozřejmě zapomínali na akutní e, nouzové situace. Já mám tedy několik otázek. Jak nám může OSN pomoci e, s rozvíjením konceptu e, klimatických uprchlíků? Já teď nebudu zabíhat do příčin, o těch už hovořili kolegové, ale jak můžeme Eh, jak si prosadit tento termín, tuto terminologii. A druhá otázka, role USA a Africké unie. Potřebujeme nějaký globální pohled a nezapomínejme na to, že středobodem naší politiky jsou lidská práva. A je třeba, abychom konali na globální úrovni, abychom pracovali na protinarativu, který by byl jádrem naší politiky. Evropský parlament sehrává velice důležitou roli. Včera se socialistická frakce rozhodla podat návrh usnesení o globálním migračním kompaktu a kompaktu o uprchlících a já si myslím, že to nám pomůže posílit spolupráci. Děkuji a teď eh, paní Klein Solomon, prosím, odpovědte na otázky. Nemusíte nutně zodpovědět úplně všechny, ale prosím, vejděte se do sedmi minut. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem, kdo se vyjadřili a tak vášnivě promluvili. Chtěla bych začít s některými těmi hlavními příčinami, o nichž mluvila paní Gomez. Myslím, že si všichni uvědomujeme, že co se týče té migrace, která je spojena s krizemi, ten globální pakt o migraci i o uprchlících nesmí nějak zakrývat ty skutečné zdroje, proč lidé zoufale utíkají z těch důvodů, které jsou uznávány v úmluvě o uprchlících, ale i šířeji. Vy jste odkazovala na násilí, na korupci jako hlavní zdroj toho pohybu, ale také čím dál více dopady klimatických změn a problémů se životním prostředí. A to je možné řešit pouze u zdroje. Takže já plně souhlasím, že ani ten globální pakt by neměl ignorovat tu zodpovědnost na národních vládách, ale i na mezinárodním společenství, aby pomáhali snižovat ty tlaky, které vedou lidi k tomu, že musí utíkat ne dobrovolně, ale e, kvůli zoufalé nutnosti. Co se týče těch klimatických úprchlíků, myslím si, že se stále více uznává, že existují lidé, kteří jsou nuceni opouštět své domovy do velké míry stále v rámci svých domovských zemí kvůli problémům s klimatickou změnou a životním prostředím. Vytváří se tady ale že bychom vytvářeli určitou právní kategorii klimatických uprchlíků, to je, myslím, dost citlivé. Myslím, že časem bude důležité vzít v úvahu, že existují lidé, kteří se prostě nemohou vrátit do svých míst původu, ať už dočasně nebo trvale kvůli těmto klimatickým změnám a bude potřeba větší ochrana těchto lidí. Nyní řada zemí, včetně Evropy, poskytuje dočasnou ochranu lidem, kteří utíkají z těchto důvodů. Určitě bychom to mohli dělat systematičtěji a harmonizovaně zavést tam určitá kritéria pro tato opatření. A myslím, že kolektivně by bylo možné udělat nějakou užitečnou práci v tom, že bychom řekli, jaká jsou ta kritéria, která by mohla zabezpečit dostatečnou ochranu těm lidem, kteří z těchto důvodů prchají. Co se týče legálních migračních kanálů a těch potíží v té veřejné diskuzi, děkuji moc paní Moody za to, že zdůraznila to, co je tak zjevné, když se podíváte na ty dlouhodobé prognózy. Opravdu potřeba, aby mladí lidé přispívali do těch veřejných důchodů, aby, byla zachován, aby bylo zachováno jejich pokračování, jejich udržitelnost, to je úplně zřejmé a ani s větší interní mobilitou v rámci EU to nejsme schopni zvládnout. A to je potřeba zdůraznit veřejnosti. A týká se to té otázky, o které mnoho z vás hovořilo, to znamená toho diskurzu, jak vygenerovat racionálnější a opodstatněnější, podloženější diskurs. Nyní ten diskurs je velice emocionální a je založen na strachu na strachu z jiného, na strachu z lidí, kteří nevypadají stejně, hovoří jiným jazykem, mají jiné náboženství a musíme být upřímní, že je zde velká míra rasismu a islamofobie v současnosti. A to se částečně dotýká určité přirozené lidské tendence bát se něčeho jiného. Ale právě tomu se musí věnovat tvůrci politik. Musí se snažit překonat tyto základní instinkty, protože když se dostaneme někam pod kůži, tak jsme všichni vlastně lidské bytosti a řada migrantů obrovským způsobem přispívá těm společnostem, kam přicházejí. Děkuji, pane Bašíre, za váš osobní příklad, který jste zmínil. Takže opravdu jde o to prolomit tento strach, tu instinktivní reakci, která je tak nešťastná. A máme skvělé důkazy. Nedávno vyšla zpráva od McKenzie a také z jiných zdrojů, které analyzují ekonomiku. Ale bohužel na to veřejnost nereaguje. Veřejnost reaguje na emocionální aspekty. Uh, to jsme viděli v řadě nedávných voleb. A tady je právě zásadní politické vedení, aby nějak bořilo ty mýty a aby skutečně vysvětlilo, že nehledě na barvu pleti, nehledě na náboženství, v první řadě nakonec hovoříme o lidských bytostech, které mají určité schopnosti, mají potenciál pro inovace. Musíme si uvědomovat, že i naprostá většina migrantů, lidé, kteří jsou na pohybu, v pohybu, jsou často těmi nejvynalézavějšími, těmi, kteří jsou nejvíce ochotní riskovat. A jsou to vlastně lidé, kteří byste ve své společnosti chtěli, protože to jsou lidé, kteří budou vytvářet pracovní místa, zakládat podniky, hledat nová řešení, jsou zdrojem inovací na mnoha místech. Takže zde skutečně potřebujeme vést vedení. Potřebujeme poskytovat fakta, ale ta výzva musí být také na té emocionální úrovni a musíme vyzývat lidi, aby šli dále, aby neřešili ty otázky barvy pleti a náboženství, ale aby opravdu řešili lidi jako lidské bytosti. všude jsou nějaká pravidla týkající se zákazu diskriminace a toto musí vytvářet skutečně inkluzivní a spravedlivé společnosti. A důležitá je ta dlouhodobost. My víme, že mnoho legislativy je založeno na okamžitých volebních cyklech, na tom, co se děje teď. A samozřejmě, když je nějaká hospodářská krize, když je nezaměstnanost, tak je velmi obtížné obhájit potřebu otevřít více legálních kanálů. Ale skutečnost je, že dobře řízená migrace trvá nějakou dobu a je potřeba anticipovat a plánovat do budoucna, včetně velmi realistického vyhodnocení, kde budou nějaké nedostatky v dovednostech nebo v pracovní síle. Jsou zde oblasti vysoce kvalifikované, jako například IT, ale i oblasti, které vyžadují nižší kompetence a v mnoha evropských společnostech a mnoha rozvinutých zemích občané již nemají zájem pracovat v mnoha těch níž, nízko kvalifikovaných oblastech, co se týče třeba péče o děti, v gastronomii, v zemědělství. Tam všude bude potřeba více lidí, kteří by přicházeli pracovat takže jak na těch nižších, tak na těch kvalifikovanějších úrovních budou potřeba noví lidé a je potřeba to plánovat. A na závěr chci říct, že je možné, jak z politického, tak praktického hlediska, že ta dobře řízená migrace potřebuje plánování, je potřeba připravovat ty budoucí migranty na tu migraci, aby měli ty dovednosti a aby také věděli, jaká jsou jejich práva a povinnosti po té, co do těch zemí přijdou. A je možné, aby podniky a odvětví a země pracovaly společně, aby se skutečně řídila pracovní migrace i rodinná migrace aktivněji, tak aby každý dostal to, co je potřeba. A to potom sníží ty věci, jako je vykořišťování a násilí, protože vykořišťování nech, není pouze ze strany převaděčů a podobně, ale i z těch lidí, kteří nabírají pracovníky, kteří účtují obrovské poplatky a také ze strany lidí, kteří platí lidem na ruku a vlastně neza, nezajišťují nějakou jejich ochranu, co se týče pracovního práva. Dochází tam ke konfliktům zájmu. A co se týče té humanitární stránky, viděli jsme v roce 2015 to, co, jak říkal pan Bašír, že je to opravdu malinké číslo těch celosvětových uprchlíků, které se dostalo do Evropy. Uh, ale viděli jsme tam vlastně ty strašlivé podmínky v Turecku, v Jordánsku, v Libanonu, kde to bylo naprosto beznadějné. Kdyby v tu dobu bylo více legálních cest, tak bychom se mohli vyhnout ztrátám na životech a také tomu obrovskému zmatku, který to všechno vytvořilo. Takže musíme vymyslet cesty, které jsou prospěšné pro ty jednotlivce a které zajišťují vyváženější politické struktury a systémy a aby nedocházelo k takovýmto negativním reakcím a e, nárůstu